Přicházíme k dalšímu bodu našeho jednacího pořadu. A bude to prohlášení místo předsedkyně komise. Kterou reprezentovat v čase debaty. V této rozpravě je zastoupí pan minister Laskevičus který je ministrem zahraničních věcí eh, zahraničí na Litvě a e, to prohlášení se týká provádění společného postoje rady v souvislosti s vývozem zbraní. Požádáme tedy pana ministra a dáme mu na to pět minut. Děkuji, pane předsedo, poslanci a poslankyně. Jsem vděčný za příležitost vyměňovat si s vámi názory o otázce implementace společného postoje členských států v rámci stávající revize. Náš společný postoj je jeden z nejpokročilejších nástrojů na harmonizace eh, vývozu zbraní. Existuje také ten kodex jednání 998 v rámci eh, společné eh, pozice v rámci ZP z roku 2008, eh, tedy v rámci bezpečnostní politiky. Snažíme se o trans, větší transparentnost a to tak, eh, že vývozy by měly být kontrolovány a všechny vývozy by měly být povoleny. Snažíme se, aby to byla také reference pro třetí státy, které se, jsou ochotné zlepšit svoji regulaci. Členské státy jsou požádány, aby vyhodnotili jakékoliv vývozy mimo Evropskou unii a porovnali se s souborem parametrů. To znamená tak, aby nedocházelo tímto vývozem k porušování lidských práv a samozřejmě, že riziko odklonění a nežádoucího využití těchto eh, zbraní je něco, čemu bychom měli zabránit. Jakákoliv žádost o vývoz by se měla vyhodnocovat případ od případu, což znamená, že otázka specificky koncových uživatelů, kvantita a typu zbraní, typ zbraní, to jsou všechno faktory, které by měly být eh, vzaty v úvahu. Také to znamená, že to, že je zakázaný vývoz do určité země, ještě neznamená, že by proti této zemi mělo platit embargo. Máme specifická sankční pravidla, která se eh, jsou samostatná eh, a která se spočívají eh, v tom, že když budeme mít specifická kritéria a konzultační mechanismy, tak společný postoj přispívá i k postupné harmonizaci národních vývozních politik členských států. Tohoto cíle dosahujeme prostřednictvím eh, výměného eh, mechanismu o eh, údajích v případě odmítnutí členské státy si také vyměňují informace o vývozech do specifických destinací a příslušná eh, skupina eh, rady zodpovídá právě také za výměnu těchto informací. Máme tu tedy velmi pokročilý instrument na kontrolu vývozu, který obsahuje také konkrétní ustanovení o implementaci, které, ke kterým musíme přihlížet. A tím tady máme rámec pro 28 členských států, při čemž ovšem rozhodnutí stále probíhají ze strany příslušných orgánů na národní úrovni. A proto hodnocení rizika jednoho členského státu může být různé a může vést k různým výsledkům. Společná pozice zakládá určitou procesní povinnost, ale nikoli v eh, povinnost týkající se výsledku žádosti o vývoz. To je důležitý aspekt, když přihlížíme k tomu, co, jaké povinnosti to ukládá členským státům. A když hovoříme o porušení. Členské státy jsou nadále zodpovědné za svá vlastní vývozní rozhodnutí, protože eh, jsou tady pravidla o transparentnosti, včetně požadavku na publikování podrobných výročních zpráv o vývozu zbraní. Ty splňují nejvyšší nároky eh, na informace v této oblasti, protože transparentnost je důležitou předběžnou podmínkou. Je to tudíž vynikající nástroj i hlediska veřejného mínění a občanské společnosti pro Eh, Evropský parlament, abychom zajistili dohled nad vládními rozhodnutími. A je teď ještě pár slov o procesu přeskumu, který byl předpokládán eh, tři roky po přijetí 2009. Ta revize začala v roce 2012 po hloubkové analýze na základě dotazníku, na který odpověděly všechny členské státy. Předběžné výsledky přeskumy, přeskumu byly eh, tady zohledněny 19. listopadu 2012, kdy se potvrdilo, že tento text a společná eh, pozice eh, jsou, odpovídají potřebám s tím, že je potřeba nadále pracovat na zlepšení několika implementačních aspektů společného postoje, včetně sdílení informací u citlivých destinací a také notifikace v případě Eh, neudělení povolení. Každopádně je tu přidaná hodnota sdílených informací eh, v zájmu zvýšení konzistentnosti rozhodnutí. Tato zlepšení by se nakonec měla odrazit v podobě aktualizované eh, příručky o použití a aplikaci a interpretace společného postoje. Evropský parlament a občanská společnost jsou i nadále plně zapojeny v různých fázích přeskumu, včetně zasedání NGO, zasedání eh, a předkládání takzvanému koarmu a mm, je jasné, že tato pozice je uplatňována také řadě, za řadou třetích, eh, eh, vůči řadě třetích zemí, zemí v blízkém sousedství. Snažíme se eh, tudíž rozvíjet také eh, program kontaktu s dalšími státy v rámci naší eh, společné bezpečnostně zahraniční politiky, na, což byly při vyčleněny prostředky v hodnotě 1,8 milionů eur. Snažíme se tedy kromě toho zlepšovat i pravidla a kvalitu vývozu na globální úrovni. přijeli jsme v 2. dubna eh, ATT a to v rámci eh, smlouvy o eh, regulaci globálního obchodu se zbraněmi. To znamená, usilujeme o to, aby transparentnost platila i na globální úrovni je tu možnost učinit obchod transparentnější, tak aby to odpovídalo eh, požadavkům eh, bezpečnosti a transparentnosti pro všechny občany světa. Aby to vstoupilo v platnost, musí se to ještě ratifikovat minimálně 50 státy OSN. Státy vyjádřily eh, vůli k co nejbrž, nejvčasnější ratifikaci, k tomu jste, můžete přispět výrazně i vy vzhledem tomu, že ATT pokrývá některé otázky evropské působnosti, tak souhlas Evropského parlamentu bude jako první předtím, než to, než to eh, stvrdí také rada. Spoleháme se tedy, že přispějete k co nejrychlejšímu uzavření celého procesu a že získáme tu důležitou kritickou masu v, rámci, masu v rámci 28 členských států, tak abychom dosáhli toho Prahu vstupu v platnost. Děkuji. Děkuji. A nyní dostává slovo pan Galer na dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Zbraně není zboží jako jiné. Když se dostanou do nesprávných rukou, mohou způsobit mnoho škod. Jestliže eh, zůstanou pod kontrolou zodpovědných vlád, mohou mít také odstrašující vliv na agresory. Příležitostně musí sloužit také k obraně demokratických států a nebo také k ustanovení, znovu ustanovení eh, práva na sebeurčení. E, v podstatě je to dobré, že zde máme společná pravidla a postupy pro vývoz e, vojenských technologií a výzbroje. E, něco takového nemá zatím žádné společenství, žádných států. Pravděpodobně je Eh, tak atraktivní, že eh, tato pravidla používají také třetí státy. To, co je, to upra, ta úprava z roku 2008 je závazný právní rámec. Eh, předsednictví také kázala na COARM a stejně tak na interpretaci a používání kritérií. Eh, zjišťujeme, že samozřejmě my zde jako parlament nejsme eh, společně u rozhodování. Je to otázka společenství. Členské státy zodpovídají za používání a interpretaci v každém jednotlivém případě. Ovšem potom eh, právě o to mají velkou úlohu naši kolegové na národní úrovni, v národních parlamentech, aby také poukázali eh, svým vládám na správné používání tohoto nástroje a kontrolovali to. Eh, vytvořit eh, soudržnost na úrovni Evropské unie je také úkol vysokých eh, představitelů a my, jakožto poslanci, bychom chtěli být o tom pravidelně informováni. Jako frakce používá, také podporujeme ATT a těšíme se, že bude velice rychle uplatňována Děkuji a slovo paní Kopa. Děkuji. Jde zde o e, implementaci správného postoje týkající se e, vojenských zbraní. Jde skutečně o to, nakolik chceme být konsekventní při našich povinnostech o ochranu lidských práv a také při plnění našich cílů tisíciletí. Je to ostuda, že EPP e, s touto podporou konzervativců a liberálů ehm, hlasovala proti eh, zprávě na základě vlastní iniciativy. Nyní eh, je návrh eh, usnesení z jejich strany, ale není tam nic uvedeno z hlavních důležitých problémů. V podstatě oni nechtějí žádnou kontrolu vojenských vývozů a to je ten problém. My na tom trváme a zdůrazňujeme bez nějakých vytáček, že bychom neměli být licoměrní na straně velkých výrobců eh, zbraní. Potřebujeme skutečné eh, zrealizování zákazu vývozu těchto zbraní u všech států. A tam, kde je, existuje nebezpečí, že se zbraně používají na potlačení svobody a lidských práv. Niko, je tu modrá karta, akceptujete ji? Ano? Dávám vám slovo. Monsieur Lizek. Pan Lísek. Posel. Vážená paní eh, poslankyně, já bych se chtěla jenom zeptat, jestli si vzpomínáte, že na zasedání výboru AFAT, pokud se jedná o ten návrh eh, eh, zprávy paní poslankyně Lizing, o kterém jste hovořil, tak se hlasovalo takto. Pro zprávu nehlasoval žádný poslanec, jeden se zdržel a všichni ostatní poslanci, bylo jich několik desítek ze všech politických skupin, všichni hlasovali proti té zprávě. Αγαπητέ συνάδελφε, αν θυμάστε καλά, αποσύρατε την υποστήριξη. Eh, kolego, jestli si správně vzpomínáte, tak svou podporu jste stáhl u jedné ze zpráv, kterou jsme už měli Eh, skoro hotovou. Takže všichni ještě víme a dobře si vzpomínáme. Neměli bychom si trochu připomenout eh, pár věcí, ale ty nemají žádný význam. Děkuji, paní Kopa, nyní má slovo paní Nikolaj, dvě minuty. Alde better... má za to, že potřebujeme lepší a skutečnou implementaci společného postoje, ale jenom takovým způsobem, aby to bylo udržitelné a dobré jak pro odvětví tak i pro ty, koho bychom měli chránit. Eh, část této iniciativy a některé návrhy podle našeho soudu jsou realistické. Nemůžeme, samozřejmě, mm, mm, mm, nemůžeme zacházat eh, výbory, výrobu a vývoz zdraví, ale musíme eh, mít jistoty, že paramilitární skupiny nebo problematické režimy nedostanou takovéto dodávky. A neměli bychom si eh, skrývat, že to je významné odvětví a neměli bychom být příliš radikální. Je lépe zajistit lepší spolupráci v rámci Eh, v rámci eh, tohoto postoje a podporovat eh, implementaci na úrovni rady. Je třeba podporovat také inovace obraného průmyslu v Evropské unii. A to je pro mě řešení. Myslím si, že to je možné, aby potom došlo ke skutečné konsolidaci tohoto odvětví. Ohledně kompromisu ke společnému postoji je to krok před a měli bychom být realističtí, než budeme žádat víc víc. Děkuji. Děkuji paní Krenberg, minuta a půl. Thank you, madam. Děkuji vám, paní předsedkyně, drazí kolegové. Jedná se o opravdu mimořádnou situaci. Chci vám připomenout, že Evropská unie má společný postoj eh, k vývozu zbraní, což je jedinečná dohoda a politický nástroj, který stanoví jasná kritéria pro eh, evropský obchod se zbraněmi. OS, OSN eh, také letos schválilo smlouvu o obchodu se zbraněmi. To je pozitivní trend, potřebujeme větší transparentnost a progresivnější politiku v této oblasti. Máme tu dvě, dvě usnesení, o kterých se má hlasovat. Jedna od SAD, Zelených a GUE. Toto usnesení se snaží zlepšit společnou, eh, společný postoj v takových otázkách, jako je korupce, transparentnost a konzistentní uplatňování společných kritérií člen, vůči členským státům. Dále e, ALDE, EPP a EC, EKR považuje společný postoj dostatečně dobrý a nikam dál ho neposunuje. To myslím, že je spíš krok zpět e, proti úsilí všech členských států, kteří e, podepsali společný postoj já si myslím, že to je trošku ostudné, pokud je o lidská práva, protože lid, respektování lidských práv to je klíčová hodnota společné pozice a také ATT. Je tudíž obzvlášť důležité vzhledem k situaci na Blízkém východě a v Africe, jakým směrem směřují vývozy e, zbraní z Evropské unie. A v, tom, v té rezoluci EU, EPP eh, e ALDE tyto ohledy chybí.

Eh, podporu eh, Francii. Katar eh, ten prodá zbraně malijským rebelům a malejší rebelové střílejí a tak dále. To je prostě absurdita, kterou by, která se nedá překonat, ale všichni to víme, víme všichni, co se stane, když zbraně se dodávají autoritativním státům. Víme, že v těchto státech se lidé vraždí a jsou mučeni. Víme, že umírají tisícovky lidí a toto zabránit, abychom tomu zabránili, zabránili v roce 2008 Eh, má, eh, vlády uzavřou eh, společnou dohodu o kontrole zbrojení, ale to nemůže působit, protože proč vývozy zbraní jsou užitečné, užitečné nejenom pro zbrojní průmysl, ale také pro to, když chceme někoho vybavit pro dosí, do, cílení strategických cílů. Stejně tak kancléřka se o to snaží v Saudské Arábii. Ovšem, když máme konzervativní síly ve výboru pro zahraniční záležitosti, tak ti to blokují. Chceme intenzifikovat něco. Návrhy, eh, které eh, byly odsouhlaseny širokou občanskou společností, ale také křesťanskými společnostmi, tak já říkám zde na adresu těch, kteří zde v tomto parlamentu také něco mají na svých vlajkách. A vždycky zdůraznuju, že Evropská unie je unii míru. Eh, když někdo chce jít krokem směrem k mírové Evropské unii, tak to může udělat pouze eh, tak, že bude hlasovat pro společné usnesení zelených a dalších, které, obsahu, které obsahuje nejdůležitější záležitosti a především kompromisy. Ještě bych chtěla odpovědět na závěr na jednu otázku. Konzervativní většina Eh, mou zprávu natolik zlepšila, že, můžeme, že jsme mohli hlasovat jenom proti tomu a potom proti této zprávě hlasovali sami. Takže proč vlastně, eh, paní Leasing, můžete na to odpovědět eh, jenom Děkuji. Děkuji. Slovo dostává pan Salavrakos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό. Děkuji vám. Evropská unie má velkou roli eh, při vývozu zbraní, jak regionálně, tak i národně. Již v roce 2008 eh, byl schválen kodex jednání Evropskou unii a měli jsme osm kritérií pro vývoz zbraní. V posledních letech jsme viděli stále častěji úsilí o to, aby se ještě zharmonizovaly nejrůznější předpisy týkající se vývozu zbraní. Nejnovější události v severní Africe a na Blízkém východě tyto ukazují, co jsme dosáhli. Měli bychom ovšem tuto smlouvu brát eh, vážně, protože bezpečnost a mír jsou prioritami. Eh, co se týče vývozu zbraní právě u Syrie, kde se situace ještě zhoršuje, tak eh, rozhodnutí posílat tam zbraně to nejde, mělo by, mělo by to být odsouhlaseno s principy smlouvy. Eh, měla by se zde používat eh, to, co je uvedeno ve smlouvě. Já bych měl jeden takový sen. Neměli bychom mít vůbec žádné zbraně, ale vidím, že tam, kde dochází k povstání, tak jsou tam nejmodernější zbraně a také i u těch nejextrémnějších skupin. Děkuji. Děkuji bardzo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, pane ministr, vážení dámy a pánové. Samozřejmě všichni by si přáli žít ve světě, v němž vládne mír a kde nikdo proti nikomu nebojuje kde nejsou zbraně. Já souhlasím s předřečníky. Nicméně nežijeme v takovém světě. A v tomto světě musíme jasně uvědomit, že právě Evropská unie má nejlepší, nejunikátnější a nejfunkčnější systém. Je to unikátní v celosvětovém měřítku. Myslím tím systém kontroly vývozu zbraní. Takový systém a takový dohled nad vývozem zbraní nemají ani Spojené státy, ani Rusko, ani Čína, ani žádný jiný eh, významný výrobce zbraní na světě. Dnes tedy Evropská unie je příkladem pro jiné a tady asi eh, mám jiný názor než paní poslankyně Luzin, protože já si myslím, že ta kontrola dnes funguje, že je efektivní a že prozatím stačí. Evropská unie, žádný členský stát Evropské unie v posledních letech nevyvážel eh, zbraně do zemí, kde jsou ozbrojené konflikty nebo kde se válčilo. A to je hlavní zásada a naštěstí všechny členské státy, které vyrábějí zbraně, ji dodržují. Právě Evropská unie, a to je dobré si pamatovat, eh, se přičinila o vypracování mezinárodní mezinárodních norem, protože členské státy Evropské unie byly iniciátory smlouvy o mm, e, obchodu se zbraněmi, který OSN schválilo na začátku dubna. Můžeme doufat, že to přispěje k větší stabilitě. A já i paní poslankyně Lusing se asi tady shodneme, že nám jde o větší mír a bezpečnost světě, že to smlouva bude působit proti terorismu a za větší bezpečnost na celém světě, což je náš společný cíl. Děkuji paní Gomez. Evropská unie má zodpovědnost eh, zastavit eh, pašování zbraní, které zhoršuje situaci v mnoha zemích světa a měla by se, neměla by eh, podporovat bezpečnost takovým způsobem, který jen posiluje diktátorské režimy. Musíme ověřovat konečnou konečné určení zbraní, které se vyváží z Evropy a členské státy to často nedělají a pravice v tomto parlamentě chce dokonce e, zabránit aby se tomu, aby se tak stalo. Takže toto je to, co je eh, nyní v sázce v Evropské unii. Musíme zaručit demokratizaci, stabilizaci, lidská práva, všechna ta věci, eh, ta práva, ty věci, které nesmí být podkopávány. Proto je tu toto, toto usnesení, které budeme zítra předkládat k hlasování, aby se zlepšila transparentnost, a e, to zejména v případě vývozu do konfliktních zón, ať už je to přes vojenské, policejní nebo soukromé kanály. Je potřeba zajistit, aby protokol z roku 2009 byl implementován, ustanovení musí být přesnější, neboť to je naprosto zásadní a potřebujeme aktuální informace. Nyní pan Kelem. Tento společný postoj je ve světě něčím jedinečným, takže můžeme být na jedné straně spokojeni s tímto pokrokem, ale to evidentně nestačí. Skutečnost je taková, že Evropská unie představuje druhého největšího vývozce zbraní. Což posiluje také to, že se zmenšuje vnitřní poptávka a to působí jako pobídka ke zvyšování vývozu vně Evropské unie. Často mm, je velice nejasné, eh, kam ty zbraně vlastně jdou a jak mají být použity. A proto potřebujeme koherentnost. Prvním cílem je eh, zmenšit eh, stávající rozdíly mezi našimi jednotlivými bezpečnostními politikami. Také je třeba posilovat transparentnost, ale i tak eh, údaje, které máme k dispozici, jsou nedostatečné a neúplné. Je třeba najít způsob, jak opravdu uplatňovat společné pozice. A také je třeba posílit kontrolu, kontrolu vývozu. Ale samozřejmě, že ta zodpovědnost v konečném Eh, efektu je na členských eh, zemích. Daní eh, dávám slovo panu Kukanovi, poněvadž pan Arlachy tady není. Děkuji vám, paní předsedající. Pane ministře, chceme-li podtrhnout důležitost dohody o kontrole zbraní OSN, je ten důvod spočívá v tom, že bychom měli posílit na základě ní kontrolu a průhlednost našich exportů, poněvadž patříme k těm největším exportérům. Měli bychom zajistit, že tyto exporty nebudou eh, nikde ve světě způsobovat regionální nestabilitu ani zintenzivňovat stávající konflikty. Myslím, že je důležité, aby se české země držely společné pozice rady protože dnes máme příliš mnoho interpretací této pozice a to se týká zejména kritérií, podle kterých se jasně říká, že české země mají zamítnout vývoz, eh, pokud by tyto zbraně byly určeny pro vyjmenované cíle, jako třeba eh, neblahý vliv na regionální stabilitu. Kromě toho je třeba zajistit více veřejné transparentnosti a skládání účtu veřejnosti. Eh, více by nás měly zajímat zbrojní politiky, jako je třeba podpora lidských práv a podpora regionální stability. Nicméně, aby evropské zbrojní exporty byly legitimní, pomohlo by, kdyby členské země striktně uplatňovali eh, společnou pozici rady a také, kdyby ratifikovali eh, úmluvu o obchodování se zbraněmi. Prázdná slova nebo slova na papíře moc neznamenají. Děkuji, pane Kukane. Pan Howitt, dvě minuty. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Takže e, zatím, co probíhá tato diskuze, tak se bojuje v Káhyře. To znamená, že e, je třeba se zamyslet nad konečným používáním těchto zbraní. Pane předsedo, to je poprvé, kdy e, vítáme tuto smlouvu, která Eh, je vlastně úspěchem nevládních organizací a eh, Oxfamu a Safer World a doufám, že i Bulharsko podepíše velice brzy a Španělsko je jediná země, která eh, se zavázala, že bude aplikovat kritérium lidských práv k datu podpisu a chtěli bychom apelovat na všechny státy, aby to následovali pouze, mm, tedy Severní Korea a Eh, Irán v podstatě eh, tedy eh, jsou těmi zeměmi, které jsou tedy z toho vyloučeny, což je dobré. A etický kodex je velice důležité. Je důležité, aby předsednictví zahájilo i tuto diskuzi o revizi společného postoje. Společnost musí být hned tedy informována o této revizi a já tedy apeluji na externí konzultaci konzultace, až se bude zvažovat tato revize. Za druhé vítám i kritéria 7.8. Jak předsednictví může tedy i Eh, odůvodnit, že zde není žádný pokyn, pokud jde o lidská práva, i když zde máme ten akční plán baronky Eštonové, který se týká lidských práv. A předsednictví nám říká, že zde máme ustanovení, solidní ustanovení o transparentnosti, ale pro mě to velké zklamání. Eh, zde například i to prohledávání v databázi, které se eh, navrhuje, ale já myslím, že zde by měl být větší náhled. Labour Party v Británii také již hm, přijala maximum, pokud jde o nezávislou kontrolu na zabývat vývozem zbraní, stejně tak Spojené státy. Takže je třeba zveřejňovat nepa, mm, podrobnosti o odepření. Eh, I eh, česká vláda podepsala 50 eh, tisíc pistolí zbraní, tedy egyptské policii v minulý měsíc a já doufám, že tyto pistole se nepoužijí dnes v těchto událostech, které probíhají v Egyptě. Ano, přesně tak. A nyní má slovo pan Preda. Dvě minuty. La industria de armament are un caracter strategic la nivelul Uniunii. Paní předsedkyně, strategický, mm, eh, zbrojní průmysl má strategický charakter pro řadu států Unie, pro řadu států je to zdroj stálého příjmu. Evropská unie je druhý největší vývozce zbraní na světě po Spojených státech a strategický charakter není ale výmluvou pro nedostatečnou transparentnost. Členské státy by měly vzít do úvahy společné normy pro vykazování, pokud jde třeba o licence, které se vydávají v této oblasti. Také musíme vzít i do úvahy místo určení vývozu. Když hovoříme o vývozech zbraní, tak bychom měli přesně mít na mysli konečné, konečné místo určení a i když exportní licence se vydávají pro určité státy, tak poté ty zbraně se mohou dostat eh, do jiné části světa a tak vlastně i eh, pomáhat v lokálních konfliktech. Zbraně, které se legálně vyvážejí z členských států, mohou se eh, dostat i do, do rukou totalitních režimů. A toto znamená, že potom se mohou použít třeba proti protestujícím. Samozřejmě korupce eh, je také velkým faktorem při vývozu zbraní, proto vítám podpis této smlouvy, která určitě zvýší kontrolu eh, a také i zlepší transparentnost v této velice citlivé oblasti. Eh, jsem velice rád, že řada členských států podepsala tuto smlouvu a 26 těchto eh, států jsou eh, státy Evropské unie. Doufám, že i další státy budou následovat příklad těch stát, členských států, které již podepsali obchodování se zbraněmi znamená, že musíme se zamyslet nad veškerými aspekty, které jsme zmínili. Je zřejmé, že eh, tak to musíme vyřešit tak všechny problémy. Nyní pan Tusas v Catch the Eye. Tady dochází k vývozu zbraní a to souvisí se strategií eh, vývozu zbraní ze strany Evropské unie do nejrůznějších oblastí. Je třeba, aby se tady Eh, učinilo přítrž eh, monopolu velkých podniků. Evropská unie a její svazky eh, také nakupili vinu v Syrsku. Britské noviny Telegraph hovořily o tom, že tři a půl tisíc tun zbraní šlo přes chorvatské letiště směrem do Sýrie. A vývoj pokračuje. V roce 2013 vstoupilo Chorvatsko do Evropské unie a infrastruktura této země byla používána pro podporu eh, povstalců v Sýrii. Chci se zeptat komisi a rady. Vy jste učinili rozhodnutí o zbrojním embargu 27. května, o jeho pozastavení, promiňte. Jaké členské státy dodávají zbraně povstalcům v Syrii? Děkuji mnohokrát. A nyní dostává eh, slovo rada. Ah, Nom de Madame la haute représentante qui vous a mandaté pour prendre la parole. Vysoká, eh, eh, vysoká představitelka vás pověřila, abyste hovořil. Ano, skutečně já hovořím za vysokou představitelku. Je to tak. Za prvé, dovolte, abych se vyjádřil na adresu všech, kteří přišli s určitými návrhy a připomínkami a e, ujišťuji vás, že vše zohledníme v našich úvahách. My máme e, pracovní skupinu, e, které určitě pomohou vaše náměty při revizi společného postoje. A tedy chci poděkovat panu Howitovi a k tomu bych řekl, že ano, zaměřit se tedy na ta eh, kritéria. Ano, přesně tak, ten společný eh, postoj eh, sešel z takového širokého hodnocení ze strany členských států a pokud jde o kritérium číslo dva, tedy lidská práva, to je velice podstatné kritérium. A nyní dovolte, abych jenom k tomu řekl, že společný postoj tak asi jak většinou eh, víte a souhlasíte s tím, přispěl ke zlepšení kontroly nad vývozy zbraní. Eh, to znamená, je to zodpovědnější, transparentnější a odpovědnější. Dnešní rozprava je v podstatě eh, dalším přínosem. A jakékoliv hodnocení implementace ze strany členských států vždycky musí vzít do úvahy eh, společný postoj. Co společný postoj zavádí? A co zavádí? Je jednotný rámec na evropské úrovni, který mimo jiné také i obsahuje eh, Eh, mechanismus pro výměnu informací mezi členskými státy, ale neznamená to vytvoření jednotného systému udělování licencí v Evropské unii. A ve finále eh, eh, toto, je, toto zůstává na úvaze v kompetenci každého členského státu. Konvergence a harmonizace vývozu Eh, zbraní probíhá na úrovni výměny informací a vzájemnému, vzájemné takové kontrole či vzájemnému tlaku mezi členskými státy, kdy lze tedy i eh, popohnat k odpovědnosti nějaký eh, členský stát. Ano, určitě je co zlepšovat a právě proto probíhá ten proces revize přeskumu. Ale měli bychom být hrdí na dosažené výsledky a my jsme i vlastně takto vyslali takový příklad pro jiné země mimo EU určitě. Samozřejmě musíme vzít do úvahy globální scénu, protože my jako Evropská unie prosazujeme především princip transparentnosti v obchodě se zbraněmi a <clears throat> Evropská unie je i takovým vůdčím motorem při vyjednávání smlouvy o obchodování se zbraněmi v rámci OSN ATT, na které jsme se dohodli minulý měsíc v New Yorku. To je důvěryhodný nástroj, který určitě věci změní e, především pro ty lidi, kteří jsou postiženi konflikty. A smlouva také má i potenciál v tom, že by mohla vytvořit rovné podmínky, kde všichni vývozci zbraní, nejenom členské státy EU, budou muset respektovat stejná, striktní, transparentní pravidla, což ve finále bude mít dopad i na e, lepší hospodářskou soutěž, konkurenci na tomto citlivém trhu. Děkuji, děkuji. Děkuji, pane ministře. Tím uzavírám rozpravu a hlasovat budeme zítra ve 12 hodin a nyní podle programu máme zde zprávu pana Moriru o makro, eh, makro finanční, eh, finanční pomoci Goruzi a jako první dám slovo panu